pan předsedající uh, uh, vážení kolegové tímto obnovuji um, zasedání. Vítám zde eh, pana předsedu a také eh, komisaře. Eh. Budeme hlasovat pět hodin a to znamená, že budeme se muset držet vyhrazeného harmonogramu. První bod na pořadu jednání je společná rozprava udělení absolutoria za rok 2017. Máme dohromady 53 zpráv od šesti zpravodajů, paní Eli Sender paní eh, Serval, paní Schmidt, pan eh, Kona, paní Nasarvami a paní Dlabejové. Rád bych zde přivítal eh, také Klause Reinera Leného, předsedy, předsedu účetního dvora. Jsem rád, že jste mezi námi a tímto můžeme přistoupit k schválení zápisu. ze včerejšího zasedání. Tento zápis a přijaté texty jsou k dispozici. Máte někdo připomínky? Není tomu tak, takže jsou tímto ty texty přijaty a dostáváme se k prvnímu bodu, o kterém jsem již hovořil a projdeme si tedy 53 eh, zpráv a Nejdříve dám slovo paní zpravodajce Ayale Sender na čtyři minuty. Máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji. A zdravím eh, předsedu účetního dvora pana Leneho a jsem také ráda, že tady je zastoupeno předsednictví rady a samozřejmě zdravím pana Ettingera. Eh, takže jde tady vlastně o poslední udělení absolutaria v tomto volebním obvodě. Je to za rok 2017, což je důležitý rok z hlediska rozpočtu Evropské unie. A také je to důležité i teď v roce 2019, protože eh, vlastně eh, tady stojíme před novými evropskými volbami eh, v tom posledním týdnu v květnu tohoto roku, protože to bude klíčová věc pro budoucnost Evropské unie. Je tedy důležité udělat si takovou bilanci všech těch eh, roků, eh, které uplynuly celého našeho volebního období. Tento Evropský parlament tady velice Eh, důkladně se věnoval všem institucím a jejich eh, finančnímu řízení. Snažili jsme se najít co nejlepší možnosti, jak dosáhnout toho, aby rozpočet Evropské unie byl plněn eh, tak, jak bylo rozhodnuto podle hodnot, podle priorit a také se všemi zárukami právnosti a správnosti. Jsem velmi ráda, že je tady pan Lenech, zastupuje účetní dvůr, to je velice důležitá instituce. A naše spolupráce je v tomto směru velice důležitá. Jde vlastně o druhý rok, kdy se tady otevírají možnosti eh, jasně říci občanům v Evropské unii, že celá tato práce stála za to, protože bylo možné za celé toto umění výrazně snížit chybovost. Také to řekl účetní dvůr a my to jasně říkáme komisi, že je důležité čelit těm novým výzvám, eh, které se objevují v některých finančních nástrojích, které jsou opravdu velice rozmanité, jsou tady nové eh, nástroje, které se objevují a eh, také jsou tady otázky veřejných Eh, výběrových řízení, oblasti klimatických změn, obrany Evropy, celé další velké oblasti, které představují nové výzvy a které vyžadují veškerou naši moudrost a veškerou naši disciplinovanost do budoucna. Tato mm, zpráva se snaží být co nejčitelnější a co nejsromozumitelnější, aby bylo možné ji prezentovat občanům v tomto předvolbním období, aby se ukázalo, v čem jsme udělali krok vpřed a co byly naše největší eh, výzvy. Pracovali jsme na přímém eh, řízení, eh, také jsme pracovali na sdíleném řízení, to se hodně zlepšilo, to musíme říci, také vůči radě, která byla schopna překonat překonat některé eh, problémy a také přímé řízení, kde prostřednictvím těch různých agentur a fonda, fondech bylo třeba jít eh, je zase trochu dále v rámci eh, kontroly plnění evropského rozpočtu. Po hlasování ve výboru já děkuji všem kolegům, také sekretariátu našeho výboru, ale také sekretariátům našich fr- politických frakcí, které nám hodně pomohly. Staly se dvě nové věci. Jedna se týká použití, nebo špatného použití, spíš bych měla říci, eh, OLAF při organizování IMG. A také je tady důležitý aspekt, který se týká konfliktu zájmu eh, generálního tajemníka výboru, o čemž budeme v rámci diskuse ještě hovořit. A já na závěr na to budu také reagovat závěru. Děkuji vám. Eh, Děkuji a nyní prosím Další zpravodajové dostanou slovo pan Vali. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem za eh, údaje, které byly poskytnuty akce eh, Evropské unie pro podpoření jejich situace ve třetím světě. Eh, čísla jsou opravdu eh, významná a proto je třeba fun- kontrolovat fungování. Jedna věc je obzvláště důležitá a účetní dvůr ve svém výroční zprávě také zdůraznil, že chybovost u plateb za rok 2017 představuje 4,5 To je číslo, velice zneklidňující. A to také zdůrazňujeme ve zprávě. Jde především o programy prevence v oblasti subvencí. Tam bylo nejvíce chybovosti. A také pokud jde o delegování eh, do agentur. Tady je třeba zlepšit eh, řízení eh, smluv a také výběrových řízení. Je třeba zlepšit kontrolu a Eh, plnění klíčových ukazatelů je tady třeba mít jasné a kompletní údaje. V roce 2017, pokud je o Evropský rozvojový fond, eh, bylo tady eh, přiděleny prostředky, kde došlo k pokroku v rozvoji v zemích, které dostávají podporu z tohoto nástroje je třeba konkrétních nástrojů boje proti podvodům a proti korupci. Jsou to operace vysoce riskantní. Musíme velice dohlížet na jakékoliv ne, nesprávné eh, či podvodné toky peněz na korupci a podvody. Eh, pak je tady eh, rozvojový fond, který přinesl příspěvek 3 eh, eh, miliony eur z hlediska svěřeneckých fondů. To musí být nástroj, který je pružný a je eh, třeba zde kontrolovat cíle a jednotlivé operace. Je třeba zlepšit vystupovatelnost toho, co probíhá eh, v mezinárodních organizacích, nevládních organizacích. Ano, to je zásadně důležité. Potřebujeme mít kontrolní eh, mechanismy, které budou jasné a konkrétní. Účetní dvůr nedávno vydal zprávu, který, která se konkrétně týká vystupovatelnosti financování eh, nevládních organizací ze strany EU. A tady můžeme říci, že jsme našli také některé slabiny eh, v řízení kontrolních postupů. Eh, já ještě chci poděkovat stínovým zpravodajům, eh, komisi, účetnímu dvoru. Děkuji. Thank you very much indeed. And the next... Děkuji. Následuje pan Schmidt, rovně čtyři minuty. Vážený eh, pane předsedo, eh, milí pane komisaři, eh, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, Evropský parlament v roce 2017 dal 1,9 miliard eur a chybovost byla 0,5. U jiných výdajových položek bychom si mm, přáli, aby to bylo takhle nízké, ale každopádně to byl administrativní rozpočet, takže i tak si myslím, že ta chybová, chybovost je pořád ještě Eh, vysoká. Nula by byla super. Eh, v minulých měsících eh, jsem si dala tu práci a zabývala jsem se všemi oblastmi činnosti Evropského parlamentu. Kolegové byli velice otevření, vstřícní a upřímně mi vysvětlili, co se děje. Mohla jsem se zeptat na všechno, co jsem jenom chtěla a měla jsem pocit, že dostávám upřímné odpovědi. Samozřejmě ne všechno je zlato, co se třpití v oblastech, eh, odkud eh, pochází většina stížností eh, kolegů, jsou to věci jako, jako je služba na řidičů, budovy, jídlo. Tady, když se na to podívám podrobněji, tak je jasné, že je třeba ještě jednat, ale když obecně hovořím o v taxislužbě, tak je dobré, že jsme to integrovali do parlamentu společně s bezpečností, to je velký pokrok. Pořád si myslím, eh, že problémem jsou styční, eh, styčné kanceláře, tam si myslím, že je třeba ještě nadále působit, ale eh, všichni ostatní, kromě mě, si myslí, že je to opravdu pěkná věc. Myslím si, že budovy, platy a, a mm, mm nejsou v dobrém poměru k tomu, co ty styčné kanceláře přinášejí a přála bych si, aby eh, občané eh, z těch styčných eh, kanceláří toho dostávali více z těch zastoupení Evropského parlamentu a očekávám, že v sociálních médiích se bude komunikovat mnohem silněji, protože jsme v době sociálních médií a prostě nestačí jenom reagovat na kampaně je třeba podávat informace tak, aby eh, vůbec eh, falešné zprávy fake news se našly žádnou půdu. Ještě než zajdu do jednotlivých eh, podrobností, tak chci poděkovat všem kolegům a kolegům Eh, protože eh, kompromisní eh, pozměňovací návrhy ukazují, že spolupráce byla velice konstruktivní, i když jsme se samozřejmě ne vždycky shodli. Tři hlavní problémové oblasti, jako téměř každý rok, jsou penzijní fond. Tady musíme opravdu si nechat něco napadnout. Zatím Eh, tohle bylo eh, vytvořeno v době, kdy poslanci neměli nároky na důchody vnitrostátní. Musíme nalézt eh, řeč, řešení, které bude sladěné s potřebami poslanců a s ochranou o, o s ochranou evropských daňových poplatníků. Potom jednotné sídlo Eh, samozřejmě nikdo o tom nechce, no, všichni o tom chtějí hovořit, kromě francouzských kolegů. A já poukazuji na náklady přes 21 milionů eur ročně to celé stojí a, eh, a vůbec nehovořím o, o úspoře CO2, a kdybychom nemuseli jezdit tam a zpátky. Potom jsou zde obecný, obecné výdajové paušály. Paušál je paušál a i když tady máme odlišné názory, tak to eh, v současné době je takto přijatelné a nelze, aby prostě eh, eh, z čistě politických důvodů jsme o tomto neustále debatovali. Celkově mohu říci, byla to dobrá, velice zajímavá práce a doufám, že parlamentu absolutorium udělíme. Děkuji. A teď dostává slovo pan Kohn na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane eh, předsedo Léne, eh, vážené kolegyně a kolegové. Eh, rozpočtové hospodaření eh, bylo v roce 2020 eh, u ostatních institucí uspokojivé. Jenom minimum nesrovnalostí bylo skonstatováno. Ale potom tady máme také celou řadu aspektů v personálního řízení, na které jsme se zaměřili. Šlo o to, jak přijmout kroky k zrovnoprávňování žen a rozhodně zasahovat proti obtěžování na pracovišti. Já vítám, že řada doporučení parlamentu parlamentu z minulého absolutoria eh, byla přijata a byly přijaty eh, kroky k lepšímu zacházení ze zdroji a v personální oblasti. Evropská služba pro vnější činnost například eh, v rámci správního řízení udělala pokroky, zejména u Eh, výběrových řízení díky cíleným školením a vývoji IT systému. Eh, vítám také spolupráci s dalšími národními delegacemi eh, v zahraničí. Výbor regionu a hospodářský a sociální výbor jsou příkladem vzorné administrativní spolupráce, sdílání, sdílení budov a sdílení překladatelských služeb vedlo ke značným úsporám. Eh, jinak tady máme eh, ještě eh, značné investiční nedostatky, například u IT systému. Je třeba prohloubit spolupráci obou institucí, ale požadavek na další zkracování jejich rozpočtů v této souvislosti odmítám. Evropský ochránce práv odvádí skvělou práci a to navzdory rostoucímu objemu práce se mu daří zvyšovat Eh, <clears throat> efektivitu. Eh, a je jasné, že střednědobě bude potřebovat více peněz. Evropský, účetní, eh, Evropský soudní dvůr vyhodil, vyhověl požadavkům účetního dvora a parlamentu a začal rychleji vyřizovat své případy a proto vítáme zavedení příslušného systému s nejnovějším přípravným soudem a se zvýšením počtu soudců Eh, ovšem eh, je jasné, že do budoucna eh, toto nebude stačit. Je i jasné, že <clears throat> Evropský účetní dvůr je naší velice důležitou podporou. Komunikace s občany a s tiskem je v této souvislosti mimořádné. Evropský ochránce v osobních údajů nebo pověřenec pro osobní údaje odvádí skvělou práci. Kromě tohoto pozitivní konstatování ovšem také mám eh, několik eh, hm, problémových oblastí, o kterých jsem chtěl hovořit. Eh, Rada i nadále neuznává právo parlamentu udílet absolutorium. Pracujeme nadále na nové dohodě s radou a dohoda zatím nebyla dosažena a proto navrhuji odložení absolutoria za tento rok do budoucna, až bude dosaženo pokroku. Potom eh, tady byl eh, spor s eh, bývalým zaměstnancem při mm, odhalení nesrovnalostí v mm, výboru regionu a to my doufáme, že bude, mm, že příslušné řízení dopadne nebo povede k dobrému výsledku. Ehm, nedostatečné zpracování eh, v podaných eh, podnětů eh, je samozřejmě odsouzení hodné. Potom také žádáme o zlepšení příslušných procesních pravidel. Sociálně demokratická frakce, pokud jde o, ehm, mm, o, o obtěžování, rozhodně ne po, eh, ne, ne, ne, nic netoleruje. Potom eh, jsme změnili další eh, na, velice závažný případ zneužívání cestovní náhrad a výbor pro rozpočtovou kontrolu sleduje toto, tyto vývoje v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Musím trvat skutečně na tom, že musíme dodržet řečnické, ča, řečnické časy a náš harmonogram, takže prosím, abyste to respektovali. Eh, a následuje eh, pan Sarvama. Na dvě minuty děkuji. Pane předsede, předsedu uh, eh, účetního dvora, pane Lene, pane komisaři Etting, že zástupce rady, ctění poslanci a poslankyně. A chci poděkovat účetnímu dvoru, komisi, agenturám, sítě agentur a zaměstnancům parlamentu, včetně sekretariátu, za jejich eh, práci v průběhu tohoto procesu udělování absolutorií. Eh, decentralizované agentury jsou vysoce viditelné v členských státech a mají přímý dopad na každodenní životy občanů. Proto vítáme celkový pozitivní výsledek auditu účetního dvora, auditu uh, unijních agentur za tento finanční rok byl vydáno stanovisko ohledně eh, spolehlivosti eh, účtů a řádnosti pladeb, které jsou podkladem těchto účetních uzávěrek za rok 2017. Kromě eh, EASO tam musíme konstatovat, že tam vydal účetní dvůr negativní stanovisko záležitosti, které eh, vedly k vydání tohoto stanoviska, hm, převážně souvisely s neplním v oblasti veřejných zakázek a, a nabírání zaměstnanců. Rovněž bereme hm, v potaz také eh, hm, závazek AZO eh, napravit tuto situaci prostřednictvím reformního úsilí, tak abychom měli Eh, odpovědnější organizační strukturu a s tím související postupy. Proto jsme navrhli udělit absolutorium všem agenturám, kromě um, úřadu na, pro azyl, kde jsme uh, absolutorium odložili. A já bych chtěl poukázat na následující. Vyzýváme agentury, aby je nadále implementovali rozpočet na základě výkonu, aby využívali vhodnější indikátory na hodnocení skutečný, skutečných eh, dopadů a aby hledali nejúčinnější způsoby eh, hledání přidané hodnoty. Dále vydávám, vyzýváme komisi, síť a jednotlivé agentury, aby spolupracovali a poskytovali konstruktivní feedback Eh, i pro období po roce 2020 a, a aby se hledaly nové zdroje financování agentur. Dále účetní dvůr a komise by měly eh, definovat eh, formule pro řešení přenášených částek. A za čtvrté rovněž vyzýváme komisi v nadcházejících letech, aby automaticky dala k dispozici Eh, rozpočet a eh, čísla týkající se zaměstnanců 32 eh, decentralizovaných agentur. Obáváme se počtu faktorů, které mohou brzdit výkon některých agentur. A s politováním konstatujeme, že nový přístup, včetně soukrom, soukromých auditorů, vedl k výraznému navýšení administrativní zátěže. Agentury by na, i nadále měli řešit konflikty zájmu, chránit oznamovatele trestné činnosti a zajistit transparentnost, abychom se vyhnuli nedostatku v této oblasti. A konečně opakujeme naší žádost ohledně udělení absolutoria okamžitě, bezprostředně po roce, jehož se týká. Těším se na tuto diskuzi, zvláště tedy díky tomu, že máme konečně slot v průběhu dne a ne někdy

Děkuji. Pan Čamba, za radu máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já se omlouvám. Žádám hosty na galerii, aby prosím eh, se vystříhali eh, činí zbytečného hluku. Děkuji. Je mi skutečně ctí se účastnit této rozpravy týkající se implementace rozpočtu na finanční období 2017 v kontextu eh, ročního udělení absolutorií podle článku 319 smlouvy. Rada připisuje velký význam tomuto udělování absolutoria. Je důležité, aby evropské fondy byly používány na základě pravidel a aby výdaje respektovaly eh, principy eh, správného finančního řízení. Eh, náš stálý zástupce Evropské unie představil výboru pro rozpočtovou kontrolu doporučení udělit komisi absolutorium a než budeme hlasovat a já doufám, že tím potvrdíme toto hlasování z výboru pro rozpočtovou kontrolu a že bude komisi uděleno absolutorium. Na jedné straně rada vítá skutečnost, že už po druhé je tu kvalifikované stanovisko týkající se řádnosti pladeb. A kromě toho rada vítá postupné snižování celkové chybovosti, tak jak nás eh, o ní spravil účetní dvůr. Ovšem eh, eh, rada vydře s politováním, že míra chybovosti na rok 2017 u pladeb na 2,4% je stále nad eh, úrovní benchmarku těch 2%. A proto rada opakuje své přání, aby došlo ještě k dalšímu zlepšení finančních systémů a snižování chybovosti ve všech oblastích politiky. Rok 2017 byl mimořádný nejen eh, vzhledem eh, k řešení víceletého rámce, ale také změnám eh, v kontrole. A to bylo zejména důležité v oblasti soudržnosti, kdy Učení dvor zavedl nový přístup. Poprvé tu kontroluje balíčky, které jsou předložené členskými státy pro stávající programové období. S ohledem na to jsme zaznamenali významné zlepšení při eh, řízení evropského rozpočtu celková chybovost se snížila i v roce 2017, již čtvrtý rok v řadě. A členské státy zlepšily své kontrolní systémy a systémy řízení. Tato dobrá práce musí pokračovat i nadále. Samozřejmě, že je nadále prostor ke zlepšení, zvláště pokud jde o proplácení základních pladeb. To stále, tam stále bude největší míra chybovosti. A pravidla jsou i nadále velice komplikovaná, jak pro příjemce eh, z hlediska snadnosti se jimi řídit, tak i pro kontrolní orgány. Potřebujeme eh, předvídatelnější, jednodušší regulační rámec, který, bude, který zajistí účinnou zprávu evropských fondů. A eh, zároveň rada bere na vědomí doporučení účetního dvora týkající se zjednodušení a sladění strategických rámců, jimiž se řídí implementace evropského rozpočtu. Je to také o tom, abychom zajistili, že rozpočet skutečně splní výsledky, které se od něj očekávají v kontextu cílů Evropské unie. Daňoví poplatníci musí jasně vidět, že jejich peníze nejsou promrhány, nejsou promarněny a že skutečně vedou k přidané hodnotě a proto podporujeme doporučení sladit indikátory s výkonem evropského rozpočtu a také zlepšit sladění mezi cíly na vysoké úrovni a specifickými programy a politickými cíly. A tím posílit odpovědnost výsledků a zvýšit tak jasnost a transparentnost pro všechny zúčastněné. Zvýšit, eh, toto zvýšení by však nemělo bránit účetnímu dvoru v tom, aby pokračoval ve své základní zprávě Eh, týkající se účetních uzávěrek a eh, to jak pro v tomto, tak i příštím finančním období. To je obzvlášť důležité v oblasti 3 občanství a eh, také globální Evropy v tomto okruhu. A když se teď vracím k tomu, k té zprávě evropského rozpočtu, tak tu byly vypíchnuty některé problematické věci, týkající se eh, rozpočtových závazků, kdy je rozpočet také stále vystaven určitým nepředvídatelným okolnostem. Je potřeba zlepšit odhady a také se eh, řídit eh, doporučeními, mít lepší informace o využití finančních nástrojů. To je naprostá nezbytnost, abychom zajistili transparentnost a předvídatelnost evropských financí. Evropský parlament a rada sdílí stejný cíl a přístup. Vítáme zlepšení, které jsou všem na očích a také vnímáme dobrou práci členských států komise a účetního dvora. Doufám, že to bude, budou všechny nadále pokračovat. Musíme totiž vyslat jasný signál evropským občanům a daňovým poplatníkům v tom smyslu, že evropské fondy jsou využívány roz, zodpovědným způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji a tím se dostávám k panu komisaři Ettingerovi. Za komisi máte slovo, pane komisař. To, já, prezident. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení zpravodaji, vážení poslanci, pane předsedo účetního dvora, a pane předsedo rady, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do tohoto konstruktivního udělování absolutoria. Vedle paní Ayala Sender a její kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Myslím si, že eh, vaše návrhy zpráv jsou eh, velice čtivé, věcné a kompetentní. Eh, také chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, který je naším stálým konstruktivním rádcem a jeho rady jsou pro nás přínosem a často se jich držíme a podle eh, nich eh, eh, je naše <clears throat> práce velmi pocivě, více než pravdivě hodnocena. Teď se zabýváme absolutoriem za rok 2017. Já bych chtěl poděkovat, a je to naposledy před volbami, a proto děkuji Eh, všem eh, celému eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a jeho předsedkyni paní Gresle, která zde vystupovala vždy velmi angažovaně a informovaně. Dovolte mi, abych zde vyvodil určitou stručnou bilanci za poslední léta. Zásadně jsme zlepšili své vedení rozpočtu v posledních letech operativně a díky strategickým podnětům z parlamentu i z účetního dvora. Mm, zásadně jsme se zaměřili na výkonnost. S omezenými prostředky eh, se snažíme naplňovat eh, co nejlépe naše společné priority eh, a dosávat přidanou hodnotu. Přidaná hodnota to je moto i pro budoucí evropské rozpočtové programy. Udělali jsme to hodně pro zjednodušení předpisů a tak, aby všichni obni, myšlení <clears throat> měli snažší život s vyučováním prostředků. Používáme zjednodušené nákladové varianty, také v nařízení o, o mm, absolutoriu a bylo milníkem a to e, díky práci paní poslankyně Gresle a dalších také je tady eh, dobrý předpoklad pro eh, víceletý finanční rámec eh, budoucí. Potom si uvědomíme, že se nyní téměř dosa, tedy dostala na polovinu chybovost na 2,5% a budeme pracovat i nadále na tom, abychom toto zlepšovali a abychom zohlednili zájmy našich daňových poplatníků Máme tady stále robustnější eh, rámec eh, k prevenci eh, a pro opravy také jsme zlepšili správní a kontrolní systémy, také jsme eh, eh, dále rozvíjeli digitálně správní systémy ve členských státech, aby jejich práce mohla být základem pro naši práci. Eh, to, že účetní dvůr v posledních dvou letech nevydal žádný negativní výrok, je v dokladem tohoto všeobecného zlepšení stavu věcí. Také jsme dále eh, zlepšili naše eh, zprávy díky eh, integrovanému mm, systému finančního výkaznictví. Můžeme podat komplexní obraz pro, jako podklad pro udělování absolutoria. Eh, v návrzích eh, v komise na příští rozpočtový rámec už jsou podněty parlamentu a účetního dvora a řádně zohledněny. Jde o dosahování přidané hodnoty pro občany, eh, abychom i na to, to se zaměřovali nadále. Stávající vyjednávání o budoucí víceletém finančním rámci ukazují kroky správným směrem. Pokud jde o eh, rozpočet, eh, tedy rozpočtový rok 2017, vaše zpráva eh, podává jasný obraz o vývoji, převážně pozitivním vývoji v hospodaření s rozpočtovými prostředky v Evropské unii. Chceme občanům dát stále více najevo, jakou přenou hodnotu evropský rozpočet pro každého z nás přináší každý den ten eh, rozpočet je eh, relativně za to malý, ale je velice účinný. Eh, to, že předáme, přinášíme velkou přidanou hodnotu, mm, kterou by si členské státy mohly dovolit jenom omezeně a nebo vůbec eh, o samotě eh, infrastrukturní eh, sítě v energetice, v železnici, v silniční infrastruktuře, digitální infrastruktura a zajištění, mm, zabezpečení zásobování energiemi, vnitřní trh, digitální vnitřní trh, velký základní výzkum, podpora malých a středních podniků. To jsou všechno oblasti, které přináší evropskou přidanou hodnotu. Eh, ve zprávě eh, se také zaměřuje mm, ten na eh, oblasti, kde je třeba něco zlepšit. Já bych se rád několika vyjádřil. První centrální věc je používání evropských prostředků nebo žádání evropské prostředky. V 2014, 15 a 16 se prostředky mm, vypláceli jenom velice pomalu. Eh, v minulém roce se to značně eh, zlepšilo, aby v tomto eh, roce jsme dosáhli už plánovaného rytmu. Chceme udělat všechno, aby tento vývoj v letech 2020 a 2021 a 2022 díky zjednodušování a včasnému mm, schválení rozpočtového rámce, aby, abychom se tomu vyhli nebo abychom to každopádně urychlili. Za druhé, Eh, chceme dobře nasazovat prostředky daňových poplatníků a proto je ten výkonnostní eh, rámec eh, rozpočtu poměrně dobře vyvinut podle požadavků OECD a OECD to také pravidelně potvrzuje. Navrhujeme ovšem další kroky. Naším cílem musí být používat údaje o výkonnosti tak, abychom jasně prokazovali přidanou hodnotu. A za třetí chybovost. Chceme, aby eh, chybovost šla dále směrem dolů. Po eh, realizaci programu, po všech kontrolách, máme eh, zbývající chybovost pod méně než, pod méně než dvěma procenty. To je základem pro naše rozpočtové práce i do budoucna. Za čtvrté, střety zájmu. Eh, rád bych projevil parlamentu úctu a mm, týká se to zejména eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu ohledně toho, že zpřísnění eh, ustanovení o střetu zájmu jsme podpořili, dokonce jsme zde spolupracovali. Přijímáme kroky k tomu, abychom členské státy nasměrovali tak, jak, tak aby eh, mm, správně implementovali eh, mm, ta ustanovení o střetu zájmu v novém rozpočtovém eh, rámci. A budeme členské státy také náležitým způsobem kontrolovat. Máme k tomu velkou konferenci 10. dubna, tak, abychom se jednoznačně zaměřili na eh, ty příslušné eh, střety eh, zájmu a popovídali si o správných postupech. Členové Evropského parlamentu jsou zde srdečně vítáni a budu rád, když aktivně přispějí. Jak víte, dámy a pánové, komise přeskoumává stížnosti v souvislosti například s Českou republikou. A to velmi intenzivně a přesně. Já bych chtěl poukázat na to, že je důležité eh, eh, rozlišovat mezi eh, jednáním které bylo před vstupem příslušného nařízení o střetu zájmů 2. srpna minulého roku a hm, hned po tomto datu. Ale samozřejmě zkoumáme obě období. Na začátku ledna jsme eh, eh, začali eh, se zabývat s odborníky z různých generálních ředitelství jednotlivými audity a ty stále probíhají. Chceme zjistit, jestli v platbách podnikům Agrofertu byly, dosla, byly dodrženy příslušné předpisy v eh, letech 2012 až 2018. Pokud jde o dobu po 2. Eh, srpnu 2018, tady jsme poprosili eh, vrcholné představiteli v České republiky, aby nám vysvětlili, jaká opatření přijali k tomu, aby vyloučili střed zájmu předem a požádali jsme je o e, přijetí příslušných kroků a v současné době analyzujeme tu odpověď, kterou jsme dostali. Pokud je o opatření, e, která e, vláda má přijmout k odstranění eh, v tedy eh, třetu zájmu. Eh, nám předseda vlády zdědil, že se stáhnul z příslušné rady pro rozdělování evropských fondů a na základě tohoto podkladu bude komise brzo vyvozovat své eh, eh, závěry. Jako preventivní opatření eh, připomínám, že Evropská komise v současné době neprovádí žádné platby ze strukturálních a investičních fondů na, do České republiky podnikům v spojeným s Agrofertem a Agrofertu samotnému, dokud ta situace nebude vyjasněná. České úřady jsou informovány a i eh, v, eh, nadále přislíbili eh, přeskoumávat věcně tuto situaci. Toto jsou preventivní opatření k ochraně evropského rozpočtu. Je důležité postupovat důsledně, ale v, v, také v objektivně a proto hledáme odpověď českými úřady odpověď na to, jestli bude třeba korigovat výdaji je ještě předtím, než sami rozhodneme. Eh, samozřejmě eh, je tady nárok zkoumaných subjektů podat rozpor. A pokud bude eh, zjištěno, že placené platné předpisy nebyly dodrženy, budeme přijímat příslušná opatření k ochraně rozpočtu i korekční opatření týkající se minulosti tam, kde na to předpisy pamatovali. Parlament budeme včas informovat, eh, jak už eh, jsem oznámil v dubnu na plenárním eh, zasedání, tak předstoupím v dubnu před, rozpočet, před výbor pro rozpočtovou kontrolu a jsem připraven v tomto pokračovat i v podzimních měsících a podat vám zprávu o všech těch, o výsledcích všech těch auditů, které provádíme. K další otázce. A sice eh, k otázce eh, jmenování vysoce postavených úředníků v minulém eh, roce. Rád bych poukázal na rozhovory, které jsme vedli s institucemi v září a chci uvést, že zástupci orgánů byli schopni popsat, jakým způsobem provádějí příslušná řízení a byli schopni to srovnat se stávající praxi eh, eh, jinde na základě eh, tedy schopností a zkušeností a kvalifikací byli schopni dokázat, že provedli příslušná jmenování. Jmenování generálního tajemníka komise je jeden, jedna z věcí, která vyvolává mimořádný zájem v rámci této zprávy. Od tohoto jmenování eh, parlament vydal eh, více prohlášení eh, k tomuto. Byly zde také položeny otázky v ochránci v, <clears throat> tedy v Evropskému ombudsmanovi. My jsme se eh, pokusili eh, mm, podrobně eh, odpovědět a dát přístup ke všem příslušným aktům. Já i nadále trvám na tom, že to jmenování proběhlo v souladu se všemi platnými předpisy a personálním řádem. Generální tajemník vykonává svůj úřad v souladu s všemi předpisy a bude tak činit i nadále. Předseda a všichni komisaři mají plnou důvěru v něj. Generální tajemník eh, má veškerou kvalifikaci a eh, zkušenosti, které jsou eh, nezbytné pro tuto úlohu. Nemáme v úmyslu revidovat své rozhodnutí, není to ani možné, tak jak to uznala tato sněmovna v dubnu minulého roku, jmenování nelze odvolat. Některé z vašich otázek chápu. Principy eh, transparentnosti, eh, spravedlivosti, rovnosti příležitosti jsou důležité i pro mě a v tomto duchu eh, bych rád kolegům během několika dnů navrhl aby vypsali výběrová řízení na některá otevřená místa na nejvyšší úrovni. Myslím si, že máme eh, robustní eh, rámec pro eh, zachovávání našich principů v rovného výběru. A poslední věc k případu EMG, o kterém hovořila stručně paní Ayala Sender. Komise v minulosti spolupracovala s EMG a to na oblasti nebo v oblasti projektu rozvojové politiky. Jak víte, na základě jednání na výboru pro rozpočtovou kontrolu v minulém roce eh, komise spuštění IMG eh, eh, tedy vnímala i jako zahájení činnosti mezinárodní organizace. Rozhodčí soud i Evropský soudní dvůr ne, to nevnímá takto ve svých rozhodnutích a komise tedy bude takto i jednat v, v, v důsledku těchto rozhodnutí a, a možnost eh, budoucí spolupráce s IMG eh, budeme přeskoumávat eh, v rámci právních možností a objektivně. Dámy a pánové, vy jste poukazovali tedy eh, spolupracovali na eh, v eh, naplňování rozpočtu vámi schváleného v daných rozpočtových letech. Návrh zprávy, kterou máme dnes k dispozici, má konkrétní požadavky, které komise obsahuje konkrétní požadavky, které komise vnímá velice vážně. Pokud je o následná opatření, tak Eh, podáme eh, zprávu o jejich naplnění eh, komplexní na podzim. Vaše práce byla intenzivní a přináší plody. Děkuji vám tedy za konstruktivní spolupráci. Myslím si, že toto je poslední příležitost pohovořit o absolutoriích a z mého pohledu poděkovat vám za kolegiální a poctivou spolupráci. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že eh, uslyšíte ocenění ze strany parlamentu. Pane předsedo Lene. Děkuji vám, eh, pane předsedající, eh, dámy a pánové, vážený pane komisaři, vážený pane zástupce předsednictví rady. Tohle je poslední příležitost před koncem mm, volebního období, kdy může účetní dvůr vystoupit na plénu a proto bych chtěl poděkovat všem našim partnerům výboru pro rozpočtu, rozpočtovou kontrolu i jeho předsedkyni paní Inge Gressle v předsedu, tedy s příslušným zpravodajům panu v komisaři Ettingerovi a také radě za skvělou spolupráci i v rámci tohoto absolutoria. Vaše kontrolní eh, činnost není možná tak viditelná jako vaše legislativní eh, činnost, eh, ale přesto je středem veřejného zájmu. A jsem si jistý, že pro celou řadu našich občanů je to nesmírně důležité, aby evropské právo bylo aplikováno správně a aby prostředky daňových poplatníků byly také vydávány řádně. Nikdy eh, zde nesmíme vydávat eh, bianko šek, eh, ale vždy se zaměřujeme na dlouhodobou spolupráci ze smluv. Jasně vyplývá, že komise je právně zavázána přijmout všechna účelná opatření, aby podněty parlamentu v rámci udělení absolutoria i podněty rady náležitě implementovala. Takže zvláštní zpráva eh, na rok 2017 taková doporučení eh, obsahuje. Stejně jako eh, zpráva mm, za rok 2016 neobsahuje žádné výroky s výhradou, i když to spíše znamená, že říkáme, že sklenice je z poloviny plná a říkáme pozitivně, že komise a členské státy tedy eh, takto musí vnímat eh, své hospodaření. A chci se zaměřit na čtyři věci dnes. Pokud jde o eh, prověrku hospodaření, tak rád bych poděkoval poslancům Evropského parlamentu, že doporučení našich zvláštních zpráv přejali do značné míry pozitivně. To je způsob, jak politiku a programy Evropské unie vylepšit. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že členové účetního dvora a naši zaměstnanci eh, jsou vám eh, k dispozici eh, při vydávání vašich zpráv. Když se na nás obrátíte, pokud budete potřebovat další vysvětlení nebo informace, jsme tady pro vás, abychom podpořili vaši parlamentní práci. Za druhé, pokud jde o vázané prostředky eh, eh, RAL, či nevyplacené prostředky, tak eh, jsme rádi, že parlament se do tohoto zapojil. Mm, já jsem vás k tomu minulý rok vyzval a jsem teď rád, že jsme ukončili příslušnou analýzu a poukázali jsme na to, proč 276 eh, miliard eh, euro ještě nebylo vyplaceno v roce 2017. Eh, Naše členka účetního dvora, paní Total Bom, tu příslušnou analýzu 2. dubna představí na společném zasedání rozpočtového výboru a výboru pro rozpočet. Za třetí, pokud jde eh, o metodiku výpočtu eh, eh, chybovosti, tak aby byly příslušné údaje srovnatelné, tak je třeba uzavřít příslušnou dohodu a my, musím zdůraznit, plně souhlasíme. Bez ohledu na naši nezávislost jsme v úzkém kontaktu s komisí a zkoumáme, do jaké míry a kdy by se tak mohlo stát. Pan Ettinger tady ještě eh, k tomuto eh, se vyjádří. A už teď jemu a jeho týmu eh, poděkuji za první pozitivní kontakty v této věci. Ty hm, pokroky, které chceme dosáhnout, v nadcházejících měsících očekáváme opravdu se zájmem a jsme vám k dispozici. Při této příležitosti poukáže také na některá doporučení rady. Samozřejmě je naším cílem také eh, co nejvíce eh, eh, poskytnout informací radě, podrobných informací, zejména tam, kde jde o to, uplatňovat přiměřené náklady. Teď je stav věcí takový, že my potřebujeme prakticky polovinu našich prostředků na výroční zprávy a čím více se přibližujeme hladině významnosti, tak tím vyšší ty náklady budou mm, pro vypočítávání příslušné chybovosti. V minulých letech jsme se zaměřili na rizikovou analýzu a e, to i na ty oblasti, které, a zaměřili jsme se na oblasti, která obnášejí nejvyšší e, rizika. Snažíme se vytvářet předpoklady, aby ty podrobné informace, které už jsou k dispozici ze strany jiných autorů, e, abychom je mohli potvrdit. V tuto chvíli se stačíme o to, aby eh, tyto informace byly eh, příslušné kvality. Jedním příkladem eh, mm, mm, za rok 2017 je oblast Fondu soudržnosti. Tam bylo úplně něco nového že kontroly a přeskumy které se dříve zaměřovaly na, e, se tedy zaměřovaly na místa odpovědná za výdaje a to jsme hodnotili při, nebo zohledňovali při našem hodnocení. V našem novém přístupu chceme parlamentu dávat komplexní informace o tom, jak se spravují evropské prostředky a že zde e, e, je třeba přistoupit k odpovědnějšímu hospodaření. Naším cílem je e, zohlednit nebo dát k dispozici e, e, Evropské unii přesnější poznatky, o, které budou geograficky podrobnější. Samozřejmě chceme to udělat ve všech oblastech rozpočtu, tak aby byly výsledky také spolehlivé. Za čtvrté, připomínka ke spolupráci s Evropskou centrální bankou o které se také bude hovořit. Pokud jde o přístup k dokumentům ECB, eh, tak, eh, které my potřebujeme eh, k výkonu našich povinností, tak bych řekl, že atmosférické podmínky se zlepšily v poslední době. ECB e se zdá, že k nám chce upřímně vést dialog o memorandu o porozumění, eh, který už, eh, o který už jsme ji požádali před více než rokem. Myslím si, eh, že tohle a také podpora, kterou jsme v této věci dostali v, od, od vás, zaslouží náš dík. A doufáme, že celý ten proces uzavřeme ještě do konce letní pauzy. Eh, chtěl bych eh, eh, vás ale vyzvout, abyste se na tohle zaměřili i do budoucna a určitě na začátku příštího období začali být legislativně činní, pokud náš dialog s ECB nepovede k vyřešení tohoto problému a k omezení našeho mandátu, pokud jde o bankovní dohled. Dámy a pánové, a teď se dostávám k poslednímu bodu. Jelikož kampaň eh, před eh, evropskými eh, volbami začne alespoň v 27 členských státech za několik týdnů, tak bych rád položil nebo kladl na srdce evropským poslancům, aby informovali o nebo dal, dal, dal k dispozice informace o našem, v naší činnosti, aby o nich mohli informovat. Ehm, my jsme eh, sestavili eh, stručný přehled eh, který se také zaměřuje na budoucí víceletý finanční rámec a související programy. Díváme se ovšem také zpět na celou řadu konkrétních zpráv, které vedly ke konkrétním krokům, kde jsme odhalili celou řadu problémů. Nám Jde o konstruktivní příspěvek ke zlepšování stavu věcí tam, kde to považujeme za potřebné a smysluplné. Srdečně vám děkuji za pozornost. Ano. Bohužel již máme trochu spoždění vzhledem všem, těm vše, to všem projevům, takže bohužel nemohu tolerovat vůbec žádné překročení alokovaného řečnického času. Prosím, mějte to na vědomí. Nemohu bohužel být schovývavý. A nyní za výbory, za AFET, paní Gil, jako první děkuji, pane předsedo, pane komisaři, jsem rád, že tu vidím také bývalého kolegu Leného. Co já jsem si